Buon po- a Dobré odpoledne vám všem. S velkým potěšením zde vítám našeho čestného hosta Jerryho eh, Browna, guvernéra Kalifornie, který se včera zúčastnil konference na vysoké úrovni o životním prostředí a energetických úsporách. Tato konference se setkala s velikým koncencem a dnes jsme ji pozvali, aby se zúčastnil zasedání konference předsedů politických skupin, otevřené i jiným poslancům, kteří si přejí se zúčastnit. Myslím, že pro nás je velice důležité, abychom měli takovouto výměnu názorů. Máme zde přítomného lídra ze Spojených států, ze země, kterou považujeme za našeho hlavního partnera. Je to guvernér státu, který je nesmírně důležitý ve Spojených státech je to skutečný protagonista americké politiky. Tato diskuza, diskuze bude probíhat následovně. Po projevu pana Brauna, eh, bude trvat 8 minut, budou hovořit zástupci jednotlivých politických skupin a mohou klást otázky a pan Brown opět uzavře tuto diskuzi eh, svým projevem, který bude trvat několik eh, Eh, minut. Eh, samozřejmě, že můžeme být flexibilní ohledně času, ale zase ne příliš. Eh, pane guvernére, my máme velice omezený čas řečnický oproti jiným parlamentům zde v Evropském parlamentu. Osm minut pro nás, pro naše rozpravy je hodně ale pokud si přejete, můžete hovořit 10 minut. Problém to není, není to problém ani pro kolegy. A hned vám také předám slovo. Děkuji vám za to, že jste přijal naše pozvání a nyní máte slovo, pane guvernére. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali. abych se mohl zúčastnit této diskuze. Já jsem přesvědčen, že bude plodná. Já, eh, když jsem zde byl v Evropě, tak hovořím o CAP 23, eh, o tom, abychom inteligentním způsobem eh, působili eh, proti klimatickým změnám. Kalifornie je eh, rozhodnuta, podobně i jako další státy, i státy Spojených států. Globální klimatické změny jsou hrozbou a vyžaduje tedy klimat, tato klimatická hrozba celosvětovou globální odpověď od jednotlivých států, provincií, Eh, od Spojených států. Vyžaduje tedy skutečnou mobilizaci zemí eh, po světě. Evropská unie zde činí mnoho v, to, v této oblasti a Spojené státy eh, si teď vzali takovou dovolenou od pařížské dohody, ale uvidíme, jak to bude dál v příštích letech. Nicméně v pod eh, eh, federální jurisdikci, v té státní jurisdikci, eh, můžeme hledat, co konat. 190 států a provincií reprezentuje třetinu produkční kapacity světa HDP a přes miliardu osob takže to je obrovské uskupení, které v sebou nese velice silné závazky eh, vůči této existenciální eh, hrozbě. Finanční instituce a eh, další instituce, to globální prostředí je, je křehčí, než bychom si byli přáli a hrozby jsou mm, silnější, klimatická změna je jedním z takových důležitých témat, o kterých hovoříme a já e, s tímto tématem v těchto dnech jsem přijel do Evropy. Vidíme už v Kalifornii, že můžeme dosáhnout velkého pokroku, když začneme konat. Naše e, uhlíkové emise se jsme snížili o 40 do roku 1990 a začali jsme na poměrně vysoké úrovni. Začali jsme z 12 tunami na osobu skleníkových plynů. Spojené státy mají 18 až 19 tun na osobu, takže ještě před námi je dlouhá cesta. Nicméně přijali jsme kroky na to, abychom e, měli přísné e, standardy na e, emise, máme cíl posilovat elektro, elektrická vozidla v následujících sedmi letech, 1,5 milionu jich chceme mít. Máme také standardy pro eh, obnovitelnou energii. Chceme mít 50 eh, obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a eh, také chceme nízké emise z uhlíku, například z automobilových paliv. a e, máme na to velice přísné technické normy v Kalifornii, abychom dokázali snižovat tyto emise. Například využití biopaliv podporujeme e, energetiku takto, e, aby, aby měnila tedy situaci k lepšímu, nebo aby jinak tedy za to znečišťovatel platil. A také máme Eh, systém do roku 2030 eh, a až se změní eh, tento mm, mm, v roku 2030, až se změní legislativa, uvidíme. Zatím osm republikánů hlasovalo hlasovalo pro a podporujeme tedy tuto agendu v oblasti klimatických změn. Eh, republikánský eh, lídr, který eh, umožňoval toto všechno, byl odstraněn ze své funkce, protože se odvážil uznat, že existuje klimatická změna a postavil se proti ní. Nicméně je tu hluboký, agresivní eh, pokus o odmítání, o popírání klimatických změn. Eh, je tedy před náma eh, veliká výzva eh, v, nejen v Kalifornii, ale i v dalších státech. 13-14 dalších států s námi spolupracují na těchto závazcích klimatické agendy a když se podíváme do zahraničí, tak vidíme, že klimatická změna je tak obrovská, tak rozsáhlá a tak nebezpečná, že potřebujeme obrovskou reakci, rozsáhlou reakci. A toho nedosáhneme, pokud eh, ne, eh, nedosáhneme toho, aby si lidé více uvědomovali, jak velká ta hrozba je a aby se proti ní postavili. Eh, podívejme se na, na Evropu, co činí. Vidíme, že Čína byla velice agresivní v této oblasti, Jižní eh, Amerika, Afrika. Eh, všichni ti, kdo ovlivňují klimatické změny, by také měli zaujmout stanovisko a Evropská unie v, tom, v tomto boji proti eh, klimatickým změnám má vůdčí postavení, má také zvláštní kapacitu a zodpovědnost eh, pro konání dalších kroků. A proto bych vás chtěl pozbudit, eh, posílit v konání dalších kroků. My nyní se snažíme vykonat tu práci, kterou jsme si přece vzali a riziko zvyšování teploty nás může dovést do eh, hrany, za kterou není návratu. A to by způsobilo obrovské nič, ničení, eh, eh, velké rozevírání nůžek, zhoršování nerovnosti, zvyšování migrace. A něco takového se může stát brzy, takže ten, ten pocit, že se nic moc nemusí dělat, taková ta schovývavost vůči klimatickým změnám není na místě. Ehm, Viděli jsme v roce 2003 to již a začali jsme o tom jednat eh, s Quebecem, Ontariem, se státem Washington, s Oregonem. Oregonem. Eh. A teď vidíme, že i s Evropou, tak to můžeme jednat a snažíme se i s Čínou a s dalšími, s Jižní Amerikou eh, o tom jednat a dosáhnout toho, abychom realizovali tyto kroky. Takže moje představa je jasná. Tato hrozba je obrovská, změní lidskou civilizaci a není dekády daleko, je blíže, než si myslíme. A nepodaří se nám ji zvrátit, pokud nebudeme jednat dříve a daleko sáhlým způsobem, dokud se nezaměříme na eh, udržitelný způsob života a přitom musíme jednat globálně, nestačí to jen někde na světě. A teď velice rád budu odpovídat na vaše mm, dotazy a rád si vyslechnu, zda se na věci díváte podobně nebo jinak. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane e, guvernére, i za to, že jste respektoval čas, jste naprosto dokonalý. Jako předseda tohoto zasedání jsem šťastný člověk. A nyní za eh, Evropskou stranu lidovou promluví eh, paní Meret McGuinness, prosím. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že vás také potěším a dodržím čas. Děkuji vám velice, pane guvernére, za vaše jasná slova. Velice mě zajímá to, co jste řekl, že američané v Paříži po té, co se stalo, eh, se chovali tak, jak, se, jak se chovali a mě by zajímaly vaše připomínky ke změnám klimatu v tomto ohledu. Podívejme se na to, co dělají individuální jednotlivé osoby v USA, ale vy vysíláte směrem k nám silný signál, že musíme všichni dělat více. Také mě zajímala ta vaše připomínka, kterou jste učinil ve Vatikánu a já budu jenom citovat pro kolegy, když jste hovořil na sympóziu o ochraně životního prostředí a řekl jste, že jednání a chování se v životním prostředí bude vyžadovat nejenom vědeckou práci, ale také práci v oblasti jednotlivých náboženství, protože se to týká celého životního stylu, e, týká se to naší odpovědnosti která nás musí přivést tomu, abychom dělali k tomu, co je nutno dělat. Děkuji vám za vaši analýzu a my se díváme sami na sebe do zrcadla, když teď činíme naše připomínky. Jak tedy se chovat, když víme, že lidé, kteří rozumí, že tady dochází ke změnám v oblasti klimatu, jak je přinutit ke změně životního stolu? Můžeme využívat nějaké teorie pro to, abychom přiměli lidi, aby se eh, pohnuli tím směrem, eh, který doufáme, že Eh, bude tedy rozvíjen. Máme tady veliký závazek eh, v Evropské unii začít konat, ale když se podíváte na jednotlivé sektory, například na sektor zemědělství, máme tady obavy v zemědělství, že se žádá, aby se v zemědělství učinilo víc než v jiných odvětví a to může být velice obtížné v určitých typech výroby, aby se tedy konečně začalo jednat v oblastech, které mají silný dopad, také musíme být daleko efektivnější v oblasti dopadu dopravy. Dochází už k určitému rozvoji, ale eh, když eh, se snažíme učinit krok dopředu, jsou to určité síly, které nás žádají o to, abychom udělali aspoň půl kroku zpět. Eh, děkuji vám za to, že nás povzbuzujete k tomu, abychom zůstali na té správné cestě, ale když jste hovořil ve Vatikánu o lidských sítích, o inteligenci, a o touhách po zisku, které, jsou, eh, eh, které zde existují, je třeba, abychom hovořili zejména k lidem v rozvinutých zemích, které jsou, kteří jsou tak trochu zdrženliví a nechtějí se vzdát eh, své životní úrovně. A budete-li vy pokračovat v vašem poselství velice pomůžete i nám, protože vy víte, co je potřeba dělat. Ale když se vrátíme k situaci ve Spojených státech, jednu připomínku, kterou jsme slyšeli od občanů EU, proč bychom my měli něco dělat, když jiní nic nedělají? Možná, že byste nám mohl eh, říci, co si myslíte o tom, jak to v této oblasti bude vypadat. Domnívám se, že v této záležitosti byste nám mohl něco bližšího říci, jakým způsobem tedy postupuje vývoj v USA. A poslední boj, a vy jste to řekl velice jasně, je snadné dělat málo, když už jste udělali nějaká velká opatření, ale jak to udělat, abychom byli přesvědčeni, abychom přesvědčili ty, kteří ještě nejsou rozvinutí ve světě, v rozvojových zemích, kteří jsou ti nejchudší, například migranty, že oni nebudou opomenuti v těchto jednáních. Děkuji a nyní ve jménu socialistické skupiny má slovo paní Van Bremt. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych přivítala pana guvernéra Brauna na našem zasedání. Myslím si, že je nesmírně významné, že tuto schůzku máme a že si můžeme vyměnit naše názory. Dovolte, abych začala citací Bajan Barber, eh, velice známého akademika, tedy Barbara, je to žena, eh, která napsala několik knih. Nejznámější knížku, kterou napsala, byla knížka se názvem Co kdyby starostové vládli světem? a řídili svět. Eh, vy tady zastupujete nejenom Kalifornii dnes, eh, vy eh, prostě děláte rekordy v nejrůznějších funkcích. A podívejme se na starotu z Oaklandu. Já si skutečně myslím, že název té knihy, kterou jsem tady citovala, co co kdyby starostové řídili svět? Myslím si, že svět by byl daleko lepší. Když se podíváte na politiky, kteří by měli být blíže občanům, Eh, ukazuje, eh, že nejsou tak blízko občanům. Eh, podívejme se na to, kdo tím dnes nejvíc trpí. Vy nehledíte jenom na Evropu, ale také na zbytek Evropy, zbytek světa. Podívejme se na to lokální politici a starostové se, eh, jsou konfrontováni se změnou klimatu. Eh, také jednotlivé regiony mají eh, velice silné koalice, pro které vy se vyslovujete. Je nesmírně důležité, a to můžeme dnes říci, Kalifornie skutečně podnikla řadu kroků v boji proti klimatickým změnám a to je velice významné v kontextu Spojených států. Je to také největší ekonomika, čtvrtá největší ekonomika světa, proto to má tak extrémní význam. Slyšeli jsme návrh o snížení emisí CO2 eh, v oblasti automobilů. Já teď nebudu vstupovat do detailů, eh, protože musíme hovořit i o jiných věcech, ale co chci zdůraznit je, že už vy v Kalifornii už v 90. letech jste se pustil do této problematiky a zahájil jste program 1,5 půl milionu elektrovozidel provozovat eh, do roku 2025. A to znamená, že se můžete stát státem, který bude vodítkem, jak to dělat i pro nás v Evropě. Druhá velká část eh, možností, jak se pouštět do boje proti uh, klimatickým změnám eh, je sociální oblast, protože já se domnívám, že ekologické záležitosti jsou automaticky také sociálními znalostmi. Když v rozdělování nebudeme na to dbát a v distribuci, tak to přinese nejistoty a také konflikty. Abychom mohli zajistit, že bude každý na palubě Eh, nemůžeme směřovat pouze k ekonomice bez uhlíkové, ale musíme zapojit do toho skutečně všechny vrstvy společnosti. Také nejenom je významné stanovování cílů a analýza toho, jak jich dosáhnout, ale musíme si uvědomit, jak to vypadá lidí. Máme tady eh, vrstvy, které přicházejí o svá privilegia a máme tady vrstvy společnosti, které si činí velké obavy o změnu života planety, ale i o změnu jejich života. A teď v tomto přechodu připravovat se na nový styl ekonomiky musíme do toho zapojit všechny občany abychom zabezpečili, že v tomto přechodu lidi skutečně uvidí, že i zde bude místo pro důstojnou práci a důstojné životní podmínky. A je tady také naděje, pane guvernére. Eh, když Trump oznámil, že odstoupí od mm, eh, dohod pařížských, Vidíme, že opak je pravdou, eh, protože světoví lídři i parlamenty se zblížili daleko více. A já bych tedy znovu ráda zdůraznila, že dnes v USA navzdory washingtonské administrativě je celá řada států i měst, která berou tento problém velmi vážně. A proto, pane guvernére, není to Washington, ale jste to vy, kdo s námi diskutovat, jak vytvářet společně eh, tuto, dek, eh, tuto ekonomiku bez uhlíku a jakým způsobem můžeme my eh, z evropské perspektivy pomoci vám při vytváření koalice. Víme, že města a některé státy řekly, že si vezmou na svá bedra, převezmou ty sliby, které byly učiněny v Kalifornii. Ale jakým způsobem to udělají? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Helga Stevens za EKR. Thank you, Mr. President. Governor. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pane guvernére, děkuji vám za to, že jste si na nás udělal čas. Když jsem byla přesvědčena, že vztahy EU s Amerikou jsou velice důležité, abychom našli řešení pro vzájemné výzvy, kterým čelíme. Amerika vždy bude pro mne druhým domovem. Já jsem eh, tam studovala na eh, Berkeley v Kalifornii a byla jsem tam na roční výměnu. Je to místo, které eh, je plno eh, kreativity a eh, je zaměřeno do budoucnosti. To, že jste tady, je jasným signálem, že Amerika a Evropa potřebuje a musí spolupracovat na důležitých věcech nikdy ty výzvy před námi nestály tak vysoko, nebyly tak velké. Potřebujeme ambiciózní eh, spolupráci společnou napříč hranicemi, abychom zajistili globální bezpečí pro naše občany a abychom mohli čelit energetickým krizím, abychom mohli vybudovat eh, liberální obchod a eh, abychom se mohli postavit testům globalizace, a, technologický, e, a výzvám technologické revoluce. Také musíme chránit životní prostředí. To je jedna z nejnaléhavějších a nejdůležitějších věcí, které teď musíme řešit. Není to věc, kterou bychom mohli stále odsouvat e, s tím, že se nejdřív budeme zabývat e, ekonomikou. Ne, musíme začít hned teď, abychom byli schopni chránit budoucí generace. Nemůžeme to, co je naléhavé, odložit kvůli tomu, co je důležité. A proto plně se musíme zavázat, že budeme plnit pařížskou dohodu a že budeme schopni takto budovat budoucnost, která se nebude zaměřovat jen na e, zisk z podniku, ale že budeme posilovat hospodářství, které bude podporovat inovace, technologii, čistší technologie, abychom mohli mít lepší budoucnost. Pokud se nám nepodaří přesvědčit mm, podnikatele a spotřebitele, že mají touto cestou, tak naše politiky neuspějí. Realita této situace vypadá tak, že dočasný eh, idealismus se setkává s pragmatismem. Pane guvernére, jak se dívá Kalifornie na dovoz oceli stavebního materiálu z Číny? Odpovídá to standardům eh, kalifornského státu, napři jednotlivým zákonům? Jak eh, se vám daří eh, tuto realitu vyvažovat na jedné straně ehm, tyto právní požadavky, které máte ve vašem zákonodárství, na druhé straně eh, tyto eh, dovozy. Je důležité, abychom přišli s ambiciozním přesvědčením ke stolu jednacímu, ale někdy musíme dojít také ke kompromisu. A některé kroky nám mohou připadat velice malé. To ještě neznamená, že bychom neměli eh, jasně poukázat na ten cíl, který jsme si stanovili. Musíme spolupracovat s průmyslem, s podnikateli, tak, abychom mohli společně vyřešit to, jak udržitelným způsobem eh, dokázat eh, přechod k udržitelným technologiím průmyslu a podnikání. Velice vám děkujeme za to, že jste hovořil o tom, co děláte v Kalifornii zejména co se týče finančních incentivů eh, pro eh, motorová eh, vozidla, která jsou čistší. Je důležité působit nejen na vnitrostátní, ale mm, nejen také na EU, úrovni EU, ale na úrovni celého světa. Samozřejmě, že Řím nebyl postaven za jeden den, ale ten čas nám pomalu uplývá. Jak jste říkal eh, při vaší návštěvě Pekingu, pane guvernére, nic není složitějšího a nic není důležitějšího. Musíme ukázat, že nízké emise jsou dobré po, pro podnikání, pro hospodářství i pro spotřebitele. Samozřejmě, že naše vzájemné zájmy se netýkají jen životního prostředí, protože máme mnohé sdílené hodnoty, zájmy i dějiny mezi Spojenými státy a Evropskou unii. A společně bychom tedy měli budovat lepší budoucnost, že eh, obchodní eh, vztahy a další vztahy jsou symbiotické v globalizovaném světě. Proto vám děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel a že jste eh, k nám natáhl svou ruku a těšíme se na další budoucno, spolupráci spolupráci v budoucnosti. Now Mrs. Berder in name of the Libra Group. Děkuji, pan Gebrandy. Uh, thank you, uh, Governor Brown, for coming to talk to us. Děkuji vám, že jste mezi nás přišel, pane guvernére. Když se hovoří Eh, zde o tedy možné, eh, o, o, hovořilo se o tom možném stažení Spojených států od pařížské dohody. Ale nyní se um, setkáváme s velkou reakcí i u dalších uh, témat, protože uh, dochází eh, k eh, ničení přírodních eh, zásob živočichů a rostlin nadměrným lovem, nadměrným využíváním životního prostředí z různých důvodů. Vidíme, že udržitelné zdroje jsou pod velkou, velkým ohrožením. Naše programy se snaží pomáhat místním společenstvím, například ochranou Eh, habitatu, aktivitami zaměřenými proti eh, pytláctví. Nicméně eh, pan prezident Trump to vidí jinak a vypadá to, že ochrana ohrožených druhů, na kterou měly by vynaloženy prostředky, bude snížena. A zdá se, že dojde k tedy ke zhoršení situace například pro africké slony. Je jich zabíjeno 30 tisíc ročně. To je jen příklad toho, jak financování může pomáhat proti takovémuto úbytku živočišných druhů. Jak vy se díváte v Kalifornii na ochranu životního prostředí i ve vašich kampaních na ochranu životního prostředí eh, proti klimatickým změnám? Eh, domníváte se, že si lidé a právníci, ti, co vytvářejí zákony, dostatečně uvědomují, eh, jak je to velká výzva. Lidé mají rádi ehm, divokou přírodu, když se hovoří o rozpočtu a o volbách, ale ta situace může vypadat trochu jinak. Co vy si o tom myslíte? Děkuji za GUNGL. Paní Anja Hazekamp. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane guvernére Braune. Je skutečně privilegiem naslouchat vám, protože inspirujete lidi na celém světě a usnadňujete ten postup ze zhora dolů v rámci iniciativ, které by měly zahájit boj proti klimatickým změnám a proti eh, oteplování planety, což ohrožuje mnoho lidí i živočichů na planetě. A proto je třeba, abychom se snažili dodržet ten cíl těch 2%, ale všichni víme, že neděláme dost, abychom tohoto cíle skutečně dosáhli. Já teď nechci hovořit o autech a to vás jistě nepřekvapí. Já chci hovořit o jiném tématu a sice o průmyslovém zemědělství. Eh, skleníkové epise z průmyslového zemědělství eh, jsou stejně špatné jako, eh, stejně vysoké jako emise v dopravě a bude to ještě horší, nebudeme-li jednat. Před 15 lety jsme měli 15 miliard různých druhů živočichů a dnes to kleslo na Máme tady teď, ale díky průmyslovému zemědělství najednou máme 24 miliard eh, živočichů, kteří, které eh, pěstovaných na farmách. Stop wasting food on animals. Pakliže přestaneme s plítváním krmivy, mohli bychom lépe uživit 11 miliard občanů, ale když například lidé v Indii začnou jíst stejné množství masa jako například my v Nizozemí, a přizpůsobí se našemu životnímu stylu jenom čtyři dny v týdne, bude to znamenat 850 milion megatun emisí dodatečně ve světě. Eh, já tady nechci, já si myslím, že bychom měli jíst prostě méně masa a ne se snažit o nějaké technické inovace. Kdybychom třikrát denně jedli méně, kdybychom tři dny v týdnu jedli méně masa, mohli bychom snížit skleníkové emise více, než, všech, než jsou všechny emise, které vznikají v Mexickém zálivu, což je 17 celkové produkce emisí ve Spojených státech. A kdyby ve Spojených státech lidé přestali jíst maso alespoň na šest dnů v týdnu, Zachránilo by to veškeré skleníkové emise státu Kalifornie, tedy snížilo by to je až na nulu. Já jsem eh, přinesla dvě knihy a ráda bych, aby vás tyto inspirovaly do vyjednání COP23. A moje otázka na vás, co chcete udělat pro to, aby se více lidé motivovali také ke změně ve stravování? Děkuji. Za zelené, pan Žado. Euh, Pane guvernére, vítejte v Bruselu, vítejte v Evropském parlamentu. Vy se nacházíte ve specifické situaci. A kalifornská ekonomika je významnější než celá řada evropských ekonomik, ale vy eh, nevyjadnáváte na této úrovni nebo z tohoto pohledu. Když se podíváme na přípravu COP23, máme tady dvě nebezpečí, která se mi jeví jako význá. Máme tady pařížskou dohodu ale to jsou dvě věci pařížské dohody. Za prvé je to velice ambiciozní cíl snížit o jedna, maximální oteplování o 1,5 až 2 O to lépe eh, tady na tom spolupracuje věda, ale pařížská dohoda a USA nám to připomínali, znamená také závazky jednotlivých států, které jsou velice vzdáleny těmto cílům. A jedna z největších výzev je pře- pokročit z, diplom- z oblasti diplomacie k ve- a, pře- a k- z diskuzí k této otázce skutečně přikročit k velkým akcím a k závazkům všech zúčastněných stran, aby se při, aby prostě bojovali proti rozhodnutí a severoamerické administrativy odstoupit od této dohody. A v letech, v 90. letech eh, byla situace jiná, ale jak si myslíte, že země, které nejsou ještě rozvinuté, můžou, eh, dohn, můžou zlepšit svůj vývoj? Vy tady stělesňujete ten správný boj a COP23 a konference v USA by neměla sloužit pouze k projevům a k tomu, aby se tady představovali dobří zástupci průmyslu, aby tady byli občané, kteří konají, aby tady byly eh, komunity, které budou konat, města, která budou konat, ale aby se státy neskrývaly za těmito aktéry a sami z úrovně státní nedělali nic Eh, existuje tady další nebezpečí. Můžeme říci, že starostové určité provincie, regiony a průmyslová odvětví dostatečně jednají, ale je třeba dostatečným způsobem také vyvíjet tlak na státy, eh, protože když tady zazněl ten cíl 2%, no tak ale o to se musí zasloužit také státy svými závazky. Eh, a vy někdy nahrazujete vlastně nezbytné akce států z jiných úrovní. A třetí bod, o kterém se chci zmínit, je naše chování vůči USA. Předseda Obama vym, zničil ten projekt Keston XL, tento protože eh, legitimně se domníval, eh, že eh, by to ohrožovalo životní prostředí. Domníváte se, že akcí Evropy by mělo být zastavit veškeré dovozy paliv, ropy a břidličného plynu, které při, jsou, dovážejí z USA do Evropy. Nedomníváte se, že toto by byl dobrý signál z Evropy právě proto, aby se zamezilo tomu, eh, eh, aby to zůstávalo tak významnou aktivitou ve Spojených státech a Evropa by měla ukázat, že není dobré rozvíjet břidličný plyn, protože Evropa to na svém území nechce. Kalifornie více než Evropa v určitém ohledu se snaží vyvíjet takový model ekonomiky, který se bude opírat o digitální ekonomii a o obnovitelné zdroje energie. Můžeme to také nazvat klimatickou ekonomikou, protože nové technologie mohou být spojenci čisté energie a správné konzumace energie. Domníváte se, že tento kalifornský model je exportabilní do jiných států USA a také do Evropy? Děkuji vám mnohokrát. Europa de la Libertad. Za EFTT pan Lundgren. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo protože kolega Finch zde nemůže být přítomný, přečtu jeho projev. Především bych vás chtěl přivítat v Bruselu a v Evropském parlamentu, pane guvernére. Před několika dny v Římě jste žádal o celosvětovou akci pro um, eh, boj proti klimatickému, eh, klimatickým změnám. Eh, myslím, že málo kdo by nesouhlasil a pan Pan Trump eh, nicméně a mnozí další si myslí, že ehm, odstup od COP ehm, v Paříži eh, bylo eh, aktem lídra. A tady se hovoří o nekonečných cílích snižování emisí, to všechno stojí spoustu peněz pro činnosti, které mají žádný nebo malý dopad na snižování klimatických změn. Eh, vidíme, že se teplota zvyšuje již po desetiletí a eh, takové to zasahování do investic je škodlivé pro ekonomiku. My jsme my jsme se snažili zjednodušit tento problém a přitom jsme již po eh, dlouhou dobu tímto narušovali ekonomiku a naši konkurenceschopnost. Vidíme, že dochází k narůstání teploty tak, jak, tomu, jak, jak to odpovídá dlouhodobým um, cyklům na zeměkouli. A Víme, že uh, k těmto změnám dochází v různých obdobích, že se pohybují ve vlnovce, například bylo teplejší období ve středověku, pak se teplota snižovala a nyní se znovu zvyšuje. Samozřejmě, že člověk do tohoto může jaksi zasahovat, trochu ovlivňovat, nicméně k těmto změnám dochází již od pravěku, od doby ledové, eh, dochází k nějakým větším frekvencím extrémního počasí? Ne, to se neprokázalo. Eh, narůstá eh, výška hladiny moří? Ano, ale to se děje již desítky tisíc let takže mm, to další, co se kolem toho říká, jsou nesmysly. Toto všechno již bylo tak podrobně popsáno, že by e, mm, politici měli tyto e, studie e, citovat. Nicméně se hovoří o citlivosti klimatu. My jsme My jsme eh, také chtěli hovořit o, o tom panelu eh, vědců IPCC, což není eh, nezávislý panel, je veden hysterií a lidmi, kteří jsou blízko zeleným aktivistům. Využívá se spousta různých chemických látek v Evropské unii a až i naše země se stane zodpovědnou za svůj vlastní osud, tak budeme eh, schopni eh, ovlivnit lépe naši eh, situaci. Honorevole Wolf, non scritto. Pan Wolf za nezařazené. Thank you, Mr. President. And... Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane guvernére Brown, že jste mezi nás přišel. Je to první příležitost pro nás promluvit eh, s demokratickým guvernérem. Eh, znám několik různých senátorů a ti mají různý názor na to, jak je vedena americká politika eh, v oblasti životního prostředí. Nicméně vidíme, že tu jsou lidé, kteří strávili celý život v politice, kteří podporují státní intervence, vynakládají peníze do nových poplatníků eh, na různé účely v Kalifornii a eh, tato politika navíc izoluje Kalifornii od jiných států USA. Eh, vaši voliči podporovali Hillary Clinton, takže to je, mm, i na tom vidíme, že váš stát je odlišný od jiných států, Spojených států. Eh, možná byste zvažoval také vstoupení do EU, když jste tak sladěn eh, s myšlenkami EU. Vaše země, Kalifornie, má tedy jiné eh, voliče než jinde ve Spojených státech. Eh, podívejme se například, jak je tomu v Katalánsku. Tam je také situace jiná než eh, ve, jinde ve Španělsku. Nyní, co se týče vašich politik v Kalifornii, říkáte, že si potřebujete získat srdce a mysli lidí k, k boji proti klimatickým změnám. Když říkáte voličům, že jim budete zvyšovat daně na, o 1,12, ve vašem státu, co tomu říkají, to není příliš hezké. Ale jsou tam i důležitější aspekty, kterým se musíte zabývat ve vašich politikách. Je nepochybné, že když vidíte podniky jako Elon Musk Tesla, dostávají 4,9 miliard dolarů od eh, příspěvků, které jsou financované daňovými poplatníky, tak musím myslet i na jiné firmy, které nedostávají tyto prostředky. I když navrhujete tyto politiky, jak říkáte, 4 z 10 Kalifornianů žijí v chudobě, 7,5 milionu lidí a 4,3 eh, Kalifornianů podle vašich vlastních statistik nemají dost zdrojů k tomu, aby plnili své základní potřeby. A stále ještě vy máte politiky zaměřené na klimatické změny a to ve státě, který takto navyšuje svoji chudobu. Je známo v OECD a OSN, že právě klimatické politiky mají největší dopad na chudé, takže je pravda například, že když máte čtyři lidi eh, se stopou 22,3 eh, eh, a někdo tun a někdo má 57,8 tun, kdybychom to měli replikovat v Evropě, tak vidíme, že e, tyto klimatické politiky nejvíce postihují právě chudé. Já chápu, že chcete e, udělat něco dobrého, ale nechápete to, že ty politiky, které vy implementujete, pomáhají bohatým, aby byli bohatší a chudé dále ochuzují. Pan Líze. Uh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Tajany, děkuji vám mnohokrát, pane guvernére. Je pro mne skutečně privilegiem, že mohu hovořit ve jménu největší mm, poslanecké skupiny po těchto dvou příspěvcích kolegů. Jeden kolega v předešlé schůzi řekl, že mnoho lidí v Evropské unii souhlasí s prezidentem Trumpem. Víte, nás je 500 milionů v Evropské unii. A možná 10 politiků, kteří reprezentují těchto 500 milionů, souhlasí s Trumpem. A mohl byste říci, že je to hodně, protože 50 milionů lidí může být hodně, ale je to rozhodně menšina v tomto parlamentu a je to rovněž menšina v evropské veřejnosti. Náš předseda Manfred Weber, předseda největší politické skupiny, eh, skupiny EPP, řekl, když jsme ratifikovali pařížskou dohodu klimatické změny, jsou pravděpodobně centrální úlohou naší generace politiků. A to je většinová pozice Evropského parlamentu. A když rozhodl eh, prezident Trump stáhnout se z pařížské dohody, tak eh, Manfred Weber, předseda největší politické skupiny, řekl, teď je to na Evropě. Evropa musí převzít eh, pozici lídra, aby se uskutečňovaly cíle pařížské dohody, aby se zabezpečila budoucnost našeho životního průmyslu i našich, našeho průmyslu a specificky hovořil o společnostech a státech v USA, jako je Kalifornie, které sdílejí tyto závazky. Takže můžete se vrátit s tímto poselstvím zpět do své země, že vaše názory sdílí většina Evropského parlamentu a 90 občanů v Evropské unii. A my činíme konkrétní kroky pro splnění naší klimatické dohody. Právě teď v tomto okamžiku v 6 hodin byl zahájeno třístrané jednání, čili závěrečná vyjednávání mezi evropskými institucemi Eh, o systému ITS, čili obchodování s povolenkami. My chceme posílit tuto oblast proto, aby investice do snižování eh, uhlíkových technologií byly ještě větší. A o tom všem se vyjednává dnes. A když jsme slyšeli na předešlé schůzi s výborem Envis, slyšeli jsme určité hlasy, které se tázali, eh, co to bylo vlastně rozhodnuto v oblasti, rozhodnuto v oblasti aut. Buďte ujištěn, že my jsme diskutovali tyto záležitosti jak v parlamentu, tak na radě a já se domnívám, že eh, eh, příslušný návrh komise je velmi dobrým návrhem posilujícím spolupráci. Rád bych ještě napřím vaši pozornost, milý pane guvernére, na jednu záležitost, která již tady zazněla, zmínil jiný řečník, a to je letectví průmysl, letecký průmysl má zatím malý podíl na emisích, ale nebudeme-li konat, eh, tak bude pokulhávat za tím, čeho jsme dosáhli díky našemu úsilí v jiných průmyslových odvětvích. Musíme více spolupracovat a já jsem byl tak trochu zklamán, když byla Hillary Clinton ministrní zahraničí, eh, když eh, prostě naše úsilí nebylo tak podporováno Spojenými státy. Myslím si, že tady musíme eh, konat společně na mezinárodní úrovni a rád bych tedy vás upozornil na tento bod. Může se to jevit jako menší záležitost, ale emise rostou, zdvojnásobují se každých deset let, čili musíme jednat i v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. A teď prosím. Paní Dali. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane guvernére. Já vám nebudu klást otázky, protože už jsem měla příležitost tázat se vás dříve na předešlé schůzi. A vím, že jste dostal hodně otázek a potom na ně musíte zareagovat a to není to nejjednodušší právě pro vás. A proto já bych se chtěla zaměřit na COP23 a na roli, kterou se domnívám budou hrát a sehrávají teď města, regiony a zejména také oblast podnikání, průmyslu a jiné zúčastněné strany. Zaprvé se domnívám, že COP23 je vynikající příležitostí, chceme-li opravdu mobilizovat akce pro boj proti změnám klimatu Protože když se podíváme na naše země eh, a jejich závazky, musí tyto země také ukazovat pro svůj pokrok, ke kterému došly ve svých respektivních zemích a tomu podpo- to podporují i naši přátelé v městech a v regionech. Ale aby k tomu mohlo dojít, musí státy zavést své vlastní plány a efektivně přispívat ke snižování skleníkových emisí. Vy víte více, lépe než já, že v USA máme jiné strany, eh, které chtějí snižovat tuto ctižádost a nechtějí sdílet tuto zátěž. Pro změny Eh, pardon, pro města, pro regiony, eh, pro různé průmyslové sektory je důležité vytvořit společnou eh, platformu, na které budeme nejenom diskutovat, ale přinášet výsledky. Je třeba, aby se zavázaly všechny sektory ekonomii a spojily se s městy a regiony. Otázkou však je, zda tady existuje taková vůle pro COP23, aby se uznaly také tyto iniciativy ze soukromého sektoru, měst a regionu a aby aby byly zapojeny do úvah při jednání, eh, protože právě města, regiony a průmyslová odvětví sdílejí nejlepší postupy a mohou eh, znamenat krok dopředu eh, v rozvoji k trvale udržitelné ekonomii. Eh, bojovat proti změnám klimatu to není pouze ekologická záležitost, jde ruku v ruce s účinnou, eh, také s účinným, efektivním a také zisk přinášejícím podnikáním. K tomu je zapotřebí politické vůle a dlouhodobých vizí. Cíle eh, Paříže jsou jistě dobré, ale potřebujeme eh, aktivně hledat příležitosti pro ekonomický a sociální rozvoj. A doufám, že nejenom vlády, ale také naše regiony, naše města, naše lokální úroveň, podnikatelé a další zúčastněné strany se sejdou a mm, pochopí, že COP23 je právě příležitostí, jak implementovat tento rámec. Paní Barandika. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát, krásné odpoledne. Děkuji také panu guvernérovi za to, že je tady s námi všemi. opravdu naslouchat vám je co si jako závan svěžího větru po těch zprávách, které máme v souvislosti eh, s postojem prezidenta Trumpa. Velice se mi líbil váš příspěvek, kdy jste hovořil, že je nutno zapojit také regiony a města. Já pocházím z baskické a baskická vláda od roku 2016 eh, již se připojila k pařížské dohody. A proto jsme pevně odhodláni a zavázali jsme se v rámci konkrétních programů připojit se eh, k tomuto cílu a chceme vytvořit trvale udržitelný model v tomto ohledu. Stejně tak jako evropské instituce již mnoho let pracujeme na tom, jak nejlépe čelit klimatickým změnám, které představují opravdovou hrozbu. Uvažujeme o oběhovém hospodářství. Toto oběhové hospodářství to by, to by mohlo vytvářet nové pracovní příležitosti do budoucnosti. Hovoříme o recyklaci a v tomto smyslu, domnívám se, je tady významná implikace, kterou vnášíme my všichni. A já teď nechci vysvětlovat to, co už tady zaznělo na základě, na základě všech údajů, ale chci vám připomenout pár záležitostí. Za prvé, velice jsme hovořili o frackingu, tady v parlamentu, v některých zemích a v některých regionech. Jaký názor máte vy eh, na fracking? Eh, za druhé, pracovali jsme také eh, během určitou dobu na obchodní dohodě se Spojenými státy. Domníváte se, že obchodní dohoda EU a USA by mohla zlepšit E, náš postup v boji proti klimatickým změnám. Já, moje politická skupina, kteří jsme hájili tuto dohodu, bohužel z politických důvodů nedošlo k jejímu uzavření. Já se domnívám, že i toto by mohlo být zajímavým bodem, jak pokročit v potírání této hrozby. A teď obchodní dohody, ke kterým, e, které se uzavírají v současné době s USA. USA řekli, že mají dohody s Japonskem, snaží se zlepšit svůj vztah s Indií. Domníváte se, že toto by mohlo zlepšit eh, tuto situaci, nebo by to mohlo znamenat spíš krok zpět v programech uskutečňovaných pro boj v, proti klimatickým změnám? Vy jako guvernér v Kalifornii, co se domníváte, co si myslíte o tom, že Donald Trump, který dočasně tady odstoupil od pařížské dohody, co si o to myslíte vy? A já se musím omluvit, protože bohužel teď musím jít do, na jinou schůzi, ale budu tady mít svou zástupkyni, pan Ek. Děkuji, pane předsedo. Pane guvernére Braune, rád bych vám poděkoval za úžasnou bilanci v vašem boji proti emisím skleníkových plynů. Blahopřeji vás, i když já budu hovořit stejným směrem jako kolegyně Házekamp, eh, po obdobně, ale navzdory tomu své myšlenky nadnesu. Jedna z největších chyb, jak pařížské klimatické hodnoty, jaký hodnotíte, to je vlastně ne započítávání podílu emisových celníkových plynů eh, v důsledku masového chování užitkových zvířat a tyto eh, emise jsou větší než emise dopravy. Pokud chceme, aby se klima eh, neoteplovalo více než o ty dva stupně, je třeba zredukovat nejenom CO2, ale další škodlivé plyny, například metan, který je 25krát škodlivější pro životní prostředí než CO2. Pokud trend v našem vyžování bude trvat, tak do roku 2050 eh, se emise eh, z chovů žitkových zvířat na vyšší a minimálně 75%, pak bude těžké dosáhnout cílů, na který jsme se dohodli v Paříži. Eh, ty masové chovy jsou na celém světě, zejména motní na hovězí, jsou odpovědné za velkou část emisí skleníkových plynů. A proto se vás ptám, plánujete v Kalifornii opatření pro to, se zmírnili dopady chovu eh, zvěře výroby masa a konzumace mata tak, jak se o to snaží Čína. Peking se totiž hodlá během příštích eh, asi deseti let zredukovat eh, spotřebu masa asi o 30%. Možná to souvisí s tím, že Čína zapojuje do sítě čím dál tím větší množství uhelných elektráren. I když eh, je to ožavé téma, jak se říká, to, to snížení spotřeby mléka Eh, masa. Přesto se vás tam dovedete si představit, že v San Francisku na konferenci byste předložili na trh takto ambiciozní návrh, který by omezoval i eh, emise v této oblasti. Já si myslím, že by si to naše planeta zasloužila. My vždy říkáme, kdo nebojuje, tak ten boj již prohrál. Možná bychom se měli zeptat lidí, co je pro ně důležitější, udržení situace, eh, promiňte, civilizace takové, jaká je dnes, a nebo e, cheeseburger na talíři. Co si myslíte o této myšlence, pane guvernére? Musíme respektovat řečnický čas, protože nás čeká ještě osm řečníků. Prosím, respektujte čas. Další řečník. Děkuji vám, pane předseda, budu velice stručný. Hodně se hovoří o emisích což je celý ten začátek procesu. Já chci hovořit o e, státních pomoci příspěvcích, e, to, což jsou miliony dolarů ročně, obrovská částka, která přesahuje to, kolik se vynakládá ve světě na, na zdravotnictví. Hovoří se o dekarbonizaci, ale málo lidí skutečně bojuje e, v těchto věcech. Miliarda a půl je vynaužita například ve, Floren- ve Francii, eh, pět je to v Německu, v Itálii je to podobné. Kdyby měla takto investovat Kalifornie, eh, byla by mm, jednou z nej eh, zemí na světě, ano, ale um, my jsme, například já pocházím z Jižní Itálie a to je jeden z nejchudších regionů světa. Tam, kde je ropa, tam většinou bývá také poušť a chudoba. Myslím, že to jsou ještě další žádosti o slovo a je možné, že pak nebude možné, aby pan guvernér odpověděl. Myslím, že je užitečné, abychom všichni se drželi řízky času. Pan Flakenstein. Vážený, vážený pane předsedo, vážený pane guvernére, já jsem si poněkud exotem, neboť nejsem politik, který se věnuje ekologii, jsem politickým mluvčím mé frakce. Když jsem před několika měsíci ve Washingtonu, když jsem mě ve State Departmentu psal, co by se stalo, či co se stane, pokud eh, prezident vypoví klimatickou dohodu, já jsem tehdy řekl, nevím, co se stane, ale jedna věc je zaručená, dojde k emocionál, emocionálním distanci mezi našimi občany a USA, která se tímto aktem ještě prohloubí. A to nesouvisí pouze se změnou klimatu, ale také s dalšími věcmi, ke kterým došlo v poslední době. Poslední je díl s Iránem, o kterém diskutujeme. Ta emocionální vzdálenost ehm, ve mně vyvolává velké obavy, nebo když já jsem vyrůstal koncem 50. let v Berlíně a proto mám velké napojení na USA a nic, nic, nikdo na tom nemůže nic změnit. Ale jsem já si myslím, že je velkolepé, že člověk, který je pro změnu klimatu a ochranu klimatu, který má za sebou ten zákon je. yes, zabývá se také gender normovaností a také již dlouho podporuje z, zpřísnění zákona o zbraní. Jsem tak rád, je útečně krásné, že tento člověk je zde mezi námi, což ukazuje, že USA má eh, různé politiky, mezi mimo jiné také ty, kteří jsou přátelští a dokáží s námi dobře spolupracovat. Děkuji vám za to. Děkuji, paní Becera. <clears throat> Grazie, Senor Presidente and Governor Brown. <clears throat> you seem to be here as the high priest. Eh, zdá se, že tu jste jako velekněz eh, hovořící o klimatických změnách v době, kdy naše ekonomika zoufale potřebuje eh, prostředky. Zdá se, že takovým Samsonem, který situaci vyřeší, je pan prezident Trump. Pokud eh, vidíme za posledních 50 let, že teplota eh, roste a eh, CO2 také narůstá, že tato korelace se zde objevuje mnohokrát v historii. Tak co na to, mm, co na to říká Greenpeace? Měli bychom si o tom dát jasný obraz v roku 2007, kdy a IPCC nás varovalo, že bychom neměli hovořit e, o e, systému, který, že, e, který lze predikovat na dlouhou dobu Vědci by například eh, měli zvažovat i to, že jde o to, jakou solární aktivitu eh, zažíváme. I, eh, i od toho se odvíjí množství ledu na Zemi a v ledovcích. Je možné, že to trochu víc souvisí právě se sluncem a s mnoha dalšími prvky a nejen s emisemi CO2. Víme, že eh, kdysi zde byla snaha eh, odsoudit k smrti Galilea za to, co tvrdil, ale teď bychom se měli podívat na to, eh, co je vlastně tím problémem. Lidé potřebují práci a my teď hovoříme o tom, jaké jsou emise CO2. Pan Feria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát, pane guvernére, že jste mezi námi. Já nebudu klást otázky, spíš upozorním na určité a aspekty. Vy jste ve svém projevu v Kalifornii hovořil o klimatických faktorech, o tom, k čemu vedou klimatické změny, desítky mrtvých, zraněných, změny v zemědělství, v průmyslu a v cestovních ruchu. Eh, zda eh, zdá se, že si v roce 2017, eh, to je asi rok, nebo či bude rok nejteplejší v celé historii. Má země Portugalsko zažilo eh, nejžhavější léto za poslední 180 let a nejsuší léto za posledních 20 let. Takže jsme měli velké požáry, které stejně jako v Kalifornii zničily celé tisíce hektarů lesa. A z toho 48 tisíc hektarů lesa, který byl chráněn. Zasáhlo to 24 portugalského kontinentu, asi 10 chráněno území, měli jsme asi 40 obětí na životě a ztratili jsme 75 bohatství, který ročně les vyprodukuje. Máme obrovské ztráty. Jde to do desítek milionů eur. Jak se říká má zemi, pouze kameny neschořily. E, e, tyto požáry nesouvisí pouze s klimatickými změnami, a, ale souvisí s nimi také a pan, profes, pan prezident Trump stále je popírá. Dále důsledku klimatických změn se zvyšuje riziko zemětřesení. Lidé trpí to časové okno se pomalu zavírá, to okno, kdy můžeme něco udělat. Musíme se tedy více snažit být i ambicioznější, mít jasný cíl. Ta, vy, pane guvernátore, guvernér, tady neustále opakujete, že klimatické změny se týkají nás všech. Je to náš společný osud, musíme se nějak rozhodnout a zareagovat. Musíme změnit náš způsob života, vypouštět méně emisí, ale jak to zajistit, kdy jedna ze zásadních zemí i nadále nechce se zapojit do kolektivního úsilí, které je nutné pro to, abychom zajistili udržitelnou budoucnost pro nás, pro všechny. Já doufám, že COP23 v nás stále ještě vyvolává tou naději, že budeme schopni něco změnit a chci říci, že zde se jasně projevilo, že USA není pouze Washington. Děkuji vám za to mnohokrát, pane guvernére. Děkuji vám za vaši dobrou vůli. A doufám, byl bych, přál bych si, kdybyste dokázal něco zmírnit, změnit, změnit tu tvrdošínost Trumpovy administrativy. Já bych si přál, aby Trump již nebyl znovu zvolen. Děkuji mnohokrát. Paní Briano, děkuji, pane předsedo, pane guvernére. Jsou tu dvě hlavní výzvy ve století, to je migrace a životní prostředí. Nemyslím si, že správné by bylo je řešit popíráním pravdy nebo stavbou zdí. Tyto výzvy spolu souvisejí. Vidíme, že k migraci do Evropy dochází také kvůli klimatickým změnám. Proto já e, oceňuji váš holistický pohled a e, sociální a další působení, protože zapotřebí jednat multidisciplinárně. Ale také potřebujeme nové e, teoretiky, nové politiky a ty, kdo budou jednat a budou se zaměřovat na rovnější a udržitelnější rozdělování zdrojů. Klimatické změny vidí všichni, třeba že někteří to popírají. A zodpovědnost člověka je zjevná, což vidíme i ze zprávy Bílého domu. Nicméně pan Trump to popírá. Máme tedy příležitost Bonu a neměli bychom se o ní připravit. Společně s dalšími e, představiteli eh, vlád jsem ráda, že se budete účastnit a je dobře, že je ve Spojených státech vůle jednat v této oblasti. Rádi bychom viděli, co si o tomto všem myslíme. My se zabýváme například oběhovým hospodářstvím v Evropě a chceme jaksi mm, se nově podívat na eh, hospodářství. Děkuji, paní Kienge. Děkuji, pane předsedo. Pane guvernére Browne, od antiky se lidé pohybují. Někdo někam jede eh, kvůli novým příležitostem, jiný prchá před chudobou, válkou, a jiní zase kvůli klimatickým změnám. Jsou to klimatičtí uprchlíci. Viděla jsem to například v Pacifiku, na Vanuatu, na Fidži, v Africe, u jezera Čad, kde klimatické změny jsou jasně patrné. Pane guvernére, e, Známe slova z New Yorku, kde lídři e, jasně promluvili v OSN Dochází k ničení životního prostředí, ke klimatickým změnám, k sociálně-ekonomickému kontextu, který je evidentní, stejně tak jako jeho dopad, který, má, který je viditelný například u e, imigrantů z klimatických důvodů. Víme, že vás přesvědčovat nemusíme, ale musíme přesvědčovat ty, kteří e, posilují klima napětí. A jsou lidé, kterým uniká to, že dochází k extrémním klimatickým jevům. Nicméně my to vidíme každý den. My bychom chtěli mít stát jako ten váš Kalifornii, která se staví proti negacionismu a zaměřuje se na politiky příznivé k životnímu prostředí. A proto bychom chtěli eh, u eh, zákonění eh, klimatického uprchlíka v září 2018 při konferenci je zapotřebí, abychom měli holistický postoj a takto, abychom se dívali i na imigrační jevy. Přeji vám hodně štěstí na zasedání lídrů o klimatu příští rok. Děkuji. Eh, Pan Tanok. pane předsedo, pane guvernére. Já velice lituji, že předseda, prezident Trump se stáhl z pařížské dohody, ale doufejme, že za čtyři roky už nebude v úřadu. My si uvědomujeme devastující Efekt a dopad situace v subsaharské Africe. Nedávno eh, záhy budeme v našem výboru hlasovat o koncepci či konceptu ekologického klimatického uprchlíka. Víme, že ostrovy mizí pod vodou, ale eh, jaký špatný efekt a špatný dopad to bude mít na USA. Eh, očekáváte také zvýšenou migraci z latinoamerických zemí, jakým způsobem budete vyrábět více energie. Bude to víc fracking, nebo co, abyste mohli mm, používat více elektrických vozidel? V Kalifornii, já vám věřím, v minulosti eh, docházelo k, pří, eh, k velkému, k přílišnému používání klimatizace. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Pane guvernére, máte, pra- máte slovo nejenom na čtyři minuty. Jistě neočekáváte, že zareaguji na všechno. Co se týče klimatizace, tak ta začíná být velmi účinná. Naše domy se stávají velmi dobře ekologicky, dobře izolované, až jsou velice přivětivé k životnímu prostředí. Ehm, snažíme se, abychom mohli využívat přírodní prvky a snížili jsme spotřebu klimatizace, ale tam, kde je používána, děláme skutečně úžasné věci. 25% Kalifornianů se narodilo v cizí zemi. To znamená, celá řada lidí k nám přišla, většina z nich legálně, někteří bez legálního povolení, ale navzdory tomu kalifornská ekonomika roste rychleji než národní průměr. A také se nám podařilo snižovat skleníkové emise nejvíce ze všech zemí. Ano, i USA bude dotčeno změnou klimatu, o tom není pochyb. A to eh, mě přivádí k těm, kteří to popírají i zde v této místnosti. Já myslím, pane Foxe, že vy jste Brit, že máte ohromné vzdělání, jistě jste se naučil královskou angličtinu velice dobře. Uh, ale to, co jste tady učinil jako vyhlídku, že chudí budou chudší a bohatí budou bohatší, to mě nepřesvědčilo. Please, Proníte tady zbytečně krokodýlí slzy. Prosím, musíme respektovat našeho hosta. Já většinou jsem hovořil na adresu tohoto gentlemana, ale mohu vás do toho jistě zahrnout. Eh, protože eh, tady eh, zaznělo tolik připomínek, že kdybych měl zareagovat úplně na všechny inteligentním způsobem, je komplikovanější, než zareagovat jenom na něco. Takže někdo něco řekl a já na to reaguji. A musím říci, že tady je samozřejmě eh, diverzita taková, která existuje ve světě. I v USA máme veliké nesoulady v názorech, ale rozhoduje většina. To je ta výzva, které čelíme, protože tady panuje velká neschoda a zatím ještě neděláme to, co musíme dělat abychom dosáhli dostatečného konsensu a to bude skutečně velmi obtížné. A myslím si, že lidé, kteří tady hovořili eh, v opozici eh, proti nutnosti podnikat akce ve změnách klimatu, eh, s tím budou souhlasit. Tady zaznělo, že to nejsou věci, kteří hovoří o dopadu klimatických změn ale tak to není. Můžete kritizovat IPCC zprávy a, eh, a názory těch vědců, kteří na té zprávě pracovali. Ale každá vědecká komunita hovoří o tom, že klimatické změny jsou skutečné, mají své dopady a dokonce dojde ještě k větším dopadům, když se bude pokračovat tak, jak se pokračuje. Já vás nemohu přesvědčit, protože vy máte své vlastní eh, nazírání na věc a eh, svou vlastní víru, ale chtěl jsem to vyjádřit. Ale to poukázalo na problémy, které máme jak v USA, tak v Evropě, tak ve zbytku světa. A eh, musíme být schopni se s tím vyrovnat. Já jsem přesvědčen o tom, že převážná část vědecké obce na základě modelování, měření. A nechci tady recitovat další, nebo uvádět další a další údaje, jsou přesvědčivé dostatečně a Trumpova administrativa eh, eh, se tady odvolává na přímý opak toho, co se tady řeklo. Dokonce Trumpovi lidé eh, vydali vědeckou zprávu, protože bez této zprávy by eh, zprávu skutečně uznávaných vědců, kde se hovoří o tom stejně, jako o tom hovoří IPCC. Budeme jistě pokračovat eh, v těchto přích, ale popírat eh, klimatické změny je špatná perspektiva ale <laughs> zajímavé je, že tím, že se popírají klimatické změny v severoamerické administrativě, začínají jiní lidé být přesvědčeni o tom, že klimatické změny jsou reálné a skutečné. Um, někdo má jiný naprosto um, odlišný a protichudný názor, ale myslím si, že Eh, zpráva přicházející jak ze zemědělství, tak z jiných oblastí je, je skutečně vážná. Eh, když se podíváme na další vznikající polutanty, znečišťovatele, eh, které jsou snižovány teď, protože mají daleko větší dopad, jistě budeme moci, když se nám podaří snižovat tyto krátkodobé emise, poskytneme, eh, získáme více času, abychom eh, lépe vyřešili emise CO2. Když se podíváme na nákladní automobily, jak chceme nakládat s klimatickými změnami? Já si nemyslím, že nám pomůže, když budeme specifikovat jednu každou iniciativu, která může být zahájena když musíme si stanovit ten celkový cíl a na základě tohoto celkového cíle potom snižovat emise v jednotlivých sektorech. Podívejme se, ať už je to doprava, tady zaznělo, že oblast letectví nebyla dostatečným způsobem zohledněna. To vše musíme eh, začleněvat systematickým způsobem do toho obecného směru a lidé si mohou samozřejmě zvolit, co chtějí jíst. A když dospějeme ke koncensu a budeme mít jasné cíle a také mandát a snížíme emise na tu úroveň, na jakou je musíme snížit, to znamená na úroveň nula v roce 2050 nebo dříve, jistě nalezneme různé způsoby, jak lidé budou moci reagovat a jak se chovat v tomto období. Ehm, ale tady radikální abstinence nám nepomůže příliš. Já si myslím, že inovace je poměrně elegantním způsobem a umožní nám mít víc z méně materiálu. Mm, ehm, méně materiálu pro výrobu průmyslového zboží mm, ehm, protože zvyšování informací o surovinách může také snížit jejich spotřebu při výrobě. Proto, abychom snížili naši uhlíkovou stopu právě díky inovaci, díky vědeckému pokroku. Já se vrátím ke Kalifornii. My snižujeme naše skleníkové emise. Eh, a řešíme největší problémy v zemi a zatím naše ekonomie roste rychleji než celonárodní průměr. Kalifornie vytvořila 2,5 milionu nových pracovních příležitostí právě díky těmto změnám. Díky tomu vhledu, který máme a že chceme zmírnit ten dopad na planetě. Není to snadné a nepodaří se to bez dosahování konsensu. Nemůžeme prostě tím lidi zavalit, musíme projít demokratickým procesem a tak dosáhnout eh, těch cílů, které jsme si stanovili. Budeme-li mít tedy štěstí a podařili se nám spolupracovat. Ta otázka obchodování s emisemi. Tady došlo k určitému narušení obchodu, například dělníci v USA pracovali, pracují za 20 až 30 dolarů za hodinu a v Mexiku za dolara půl. No a to je samozřejmě narušení ekonomiky. A projít tímto je velká výzva jak to změny. Nemůžeme tady vytvářet bariéry, překážky, ale pro dobré prostředí pro nás, pro všechny. Lidé, kteří říkají, nedělejte nic v oblasti klimatických změn, eh, já si myslím, že to nepřinese prostě eh, užitek jenom bohatým a že by chudí více a více trpěli. Naopak si myslím, že sociální dopad snižování uhlíkové stopy bude zcela zásadní pro snížení mm, eh, hladu eh, na země kol. Jak už jsem řekl, eh, je ve hře stovky a stovky milionů. Nechceme dělat chyby, nechceme postupovat nesprávně. Důsledky naší činnosti budou mít civilizační dopad. Musíme zůstat na správné cestě. Sejdeme-li s ní, eh, naše společnosti budou méně ředitelné a budeme mít se dočinění s problému zahříváním s problémy zahřívání planety. To ovlivní zemědělskou produktivitu, eh, propukne více tropických nemoc, bude se zvyšovat hladina moří. Víme velice dobře, že sklinkové plyny CO2 měly velký dopad a vyvíjely se v milionech let. A možná, že se nám nepodaří ta 2%, možná 1,5%, ale je lepší se o to snažit. Chcete dýchat zdravý vzduch. Všichni věci Eh, vy říkáte, věci to říkají, ale my jim nevěříme, že tyto emise tady jsou a to je velice riskantní postup. Já se domnívám, že síla lidstva, síla digitální ekonomie, jaderné zbraně, boj mocností, a já si myslím, že když se na to podíváme, tak eh, vlastně obyčejní lidé nakonec mají větší sílu. Máme více technologie. Eh, myslíme si, že to nám umožňuje dostat se na správnou cestu, ale ta cesta, ta eh, prostě může být dvojznačná, buď nám přinese dobré výsledky nebo špatné. Je třeba, abychom se nezničili sebe sami. A proto bývalý královský vědec Martin Rys z Velké Británie řekl, že eh, bychom mohli dosáhnout toho snížení o 50% v roce 2050. A veškeré individuální akce jsou proto tak nesmírně důležité. Musíme vytvářet koncensus na základě praktických kroků a musíme se snažit dělat to rychle. COP23 bude dalším významným krokem. Já jsem v roce 1992 eh, eh, se účastnil toho, kdy byl plně artikulován tento problém zahřívání a klimatických změn a o 20 let později stále eh, bojujeme. Některé eh, země v tom nečiní moc, ale vědecké pochopení vzrůstá pro tuto záležitost. Jak postupovat co nejlépe ku předu? Eh, já si myslím, že klimatické změny nejsou tím jediným problémem, ale nemohu reagovat tady na každého, kdo tady hovořil je tady celá řada nebezpečí, ale také řada příležitostí. A jsme schopni produkovat takové ta, životní dobré podmínky, které by nám mohly umožnit dospět ke konsensu. Ale někdo zase tady v místnosti, jak už tady zaznělo, si myslí, že to není správné, ale to nás povede do záhoby. a už se nebudeme moci vrátit zpět. A proto pařížská dohoda byla prvním velkým krokem tím správným směrem, aby eh, přesměrovala naši energii. COP23 bude dalším krokem, potom bude COP24 a tak to bude pokračovat. Takže můj apel zde je, musíme brát vážně vědu, musíme brát vážně a rozumně další kroky a budeme-li tak postupovat, tak učiníme svět lepším než tak, jak funguje teď a jistě bude lepší, než jakým by byl, kdybychom tady eh, prostě eh, sledovali doporučení těch, kteří hovořili proti klimatickým změnám. Myslím si, že máme odpovědi na ty vážné problémy, máme technologické průlomy, průlomy potřebujeme daleko levnější a, a efektivnější baterie, potřebujeme daleko efektivnější motory do aut a celou řadu dalších věcí. Máme celou řadu aktivit, máme celou řadu věcí, na které se musíme zaměřit. Ehm, Eh, my tady vynakládáme tolik peněz do zábavy a sázíme, který eh, tým vyhraje, který prohraje, ale tato skupina má určitou úroveň znalostí a také odpovědnost jednat. A proto můj apel je, já vím, že můžeme kombinovat zelenou akci s ekonomickým pokrokem, ale nemůžeme toho dosáhnout bez velkého vědeckého vhledu a bez moudrosti a spolupráce. To je tedy můj apel. Vy děláte hodně v Evropské unii více, než my činíme v USA. Možná, že neděláte víc, než děláme my v Kalifornii, ale my všichni můžeme učinit ještě více a všichni se musíme otevřít pravdě. Musíme brát vážně opravdové problémy a ne celou řadu těch nesmyslů, o kterých hovoříme. Není čas eh, žertovat, anebo tady ztrácet čas, hovořit o nedůležitých věcech. Evropská unie je klíčovým lídrem. Buď se nám to podaří, nebo ne. Evropská unie může ovlivňovat další země a jistě i Ameriku. A proto já jsem přijel sem, protože vy děláte tolik. Někdo možná nebude souhlasit, ale já si myslím, že je to dobré. Pojďme tedy pokračovat a ne se zarazit jenom proto, že tady eh, nemáme správné vozy nebo nejíme ty správné věci. Je třeba soustředit se na ten cíl a Musíme ale také to dělat správně na politické úrovni. To je demokracie, nemůžeme to jenom nařídit ze zhora. Musíme přesvědčovat občany a musíme přesvědčit i sami sebe, že je třeba, abychom šli ještě dále. A to vlastně byl můj závěrečný bod a to je taky ten hlavní bod potřebujeme dělat víc, musíme dělat víc a můžeme dělat víc. A tady vidím mocnou skupinu lidí, eh, kteří mohou pomoci k tomu, aby se lidstvo dostalo na správnou cestu. Jestli mohu, je tu ještě jeden eh, dotaz od pana Petrleho. Prosím, pane Petrle, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane guvernére, jenom jsem chtěl vám chtěl poblahopřát eh, k této alianci mezi Spojenými státy a EU ohledně klimatu. Přeji vám hodně úspěchů a jsem eh, přesvědčen, že toto bude velice důležitý prvek transatlantické spolupráce. Ještě jednou děkuji. Děkuji vám mnohokrát, omlouvám se za to, říká pan předseda.